die sitzung ist wieder aufgenommen. das protokoll der gestrigen sitzung und die angenommenen texte sind verfügbar. gibt es dagegen einwände? schválené texty jsou k dispozici. má někdo námitky? není tomu tak. protokol je tím schválen. První bod na pořadu jednání je prohlášení